Okay. Um, welcome everybody. I think we should get... Vítejte ve spolek. Myslím, že začneme a možná více kolegů dorazí později. Takže vítejte. Je to velká událost, um, workshop na významné aktuální téma. Takže nejprve bych řekl něco na úvod a pak uh, vyslechneme Eh, briefing na toto téma a pak bude diskuze. Zisk je cílem většiny trestné činnosti a pak je potřeba peníze nějakým způsobem zakrýt, zakrýt jejich zdroj a, a využít. E, ti, kteří podporují terorismus a perou špinavé peníze, jsou velmi kreativní v hledání technik praní špinavých peněz a, a v obcházení pravidel a orgánů. A offshoreová pravidla e, e, střediska jako Panama například jsou proto ideálně umístěna. Udržet krok s kreativitou organizovaného zločinu vyžaduje vytrvalost a talent vyšetřovatelů, prokurátorů, soudců a akademiků. Praní špinavých peněz je vážná hrozba, kdy ilegální peníze slouží k porušování právního státu, podplácení veřejných činitelů a destabilizaci ekonomiky. Náklady na takové Eh, takovou trestnou činnost eh, jsou vysoké, eh, nebo je potřeba stále aktualizovat metody boje s tím. Když jsem si prohlížel PowerPoint profesorky Unger, byl jsem zaujat jejím úsilím a, ob, a množstvím zajímavých informací, se kterými nás chce info, seznámit. A moje velké obavy vyvolává situace v členských zemích Unie a veliké rozdíly a právní mezery ve všech členských zemích. Její studie je opravdu velmi komplexní, vychází z desetileté zkušenosti a ona rozeslala stovky dotazníků ministerstvům, e, státním zástupcům, dohledovým orgánům, státním bankám ve všech zemích, všechny země navštívila a e, uskutečnila mnoho rozhovorů s klíčovými představiteli. Já se velmi těším na e, výsledek její analýzy a její doporučení. Takže prosím, paní profesorko, máte slovo. Vítáme vás tady mezi námi. Děkuji, pane předsedo, za pozvání. Já bych vás dnes chtěla seznámit s naší prací a s mými pocity, které vyvolává problematika offshoreových center. Já když jsem přemýšlela, nebo zjišťovala kdysi dávno, co je to praní peněz, našla jsem tento krásný graf OSN o e, oběhu drog a zločinu kdy eh, černé peníze se dostávají do banky, potom putují kolem světa přes offshoreové banky, až potom jsou použity k nákupu vozidel, nemovitostí a podobně. Takže offshoreová centra se objevila velmi brzy, když jsem se začala věnovat praní peněz ale mm, tehdy to ještě jaksi nebylo tak zásadní. Takže my se podíváme na čtyři věci. Offshoreová centra skutečně jsou používaná pro trestnou činnost. Eh, jedna eh, studie nizozemského policisty, který po eh, odchodu do důchodu se tím začal zabývat, tak z toho jsem tedy vycházela. Dále jsme hodnotili třetí směrnici proti praní špinavých peněz, s těmi rozhovory, o kterých hovořil pan předseda. Pak vás seznámím se svými dojmy ze čtvrté eh, směrnice proti praní peněz, která vstoupí v účinnost teprve v červnu tohoto roku a potom několik doporučení, jak omezit daňové úniky a praní špinavých peněz v souvislosti s, eh, se skandálem Panama Leaks. Takže první otázka moje, co jsou offshoreová centra? Mně to ze začátku nebylo úplně jasné. Když se podíváme do minulosti, e, měli různé úkoly a původy. Původně offshore se použilo v roce 1920, kdy Al Capone a zločinci z Chicaga se snažili dostat peníze mimo eh, stát ve Spojených státech, kde žili, takže třeba to mohlo být, že je dostali do New Jersey. Po druhé se o offshoreových firmách začalo hovořit, nebo začaly být zakládány v druhé, po druhé světové válce v těch zemích, které byly obsazeny Německem, jako třeba Nizozemsko. A jediná užitečná věc, která se k ním vztahovala, byla ta, že bylo možné, aby nizozemské firmy jako Shell nebo Unilever mohli podnikat e, na e, tomto okupovaném území na dálku. Takže to e, pomáhalo vlastně v podnikání. A když já jsem byla studentka po ropném šoku, když došlo k, k velkému eh, skokovému nárůstu eh, ceny ropy, peníze eh, se nevracely do Spojených států a, a zůstávaly třeba v Bahrajnu nebo v jiných offshoreových bankách v arabských zemích a jinde tady na starém světě. A později když eh, pak vznikla finanční centra, která také mohou být offshoreová. Eh, dnes jsou dva eh, protilehlé pohledy na offshoreová centra. V jednom případě je to vnímáno jako něco, co se snaží zakrýt a dává možnost zakrýt identitu Eh, eh, tomu vlastníkovi těch peněz slibuje nízké zdanění, eh, vysokou důvěrnost. V tomto směru mohou být různé banky, hm, i ve Spojených státech třeba považovány za offshoreové. Na druhou stranu, zase druhý názor je, že jsou to třeba instituce, které vytvářejí speciální nástroje, jako velké banky třeba Eh, se potom nevztahují na toto definici, jako třeba velké britské banky potom k této definici neodpovídají, mohou to být investiční nástroje a tak dále. Takže ve Spojeném království nebo ve Frankfurtu eh, se nedá hovořit o, o offshoreových centrech, ale jedině třeba na Panamě a podobně. Takže mm, toto co do definice offshoreových center. Když se podíváme na to, kolik jich máme, tak záleží na tom, kterou definici e, použijeme. E, Vyzvedle Mezinárodně měnového fondu jich je 20, e, podle posledních počtů jich má být 92 Eh, já jsem identifikovala 40 eh, offshoreových center a to mi připadá rozumné. Odhad objemu prostředků, které jsou těmito eh, offshoreovými centry zpracovávány, taky záleží na tom, jestli i transakce třeba do Spojeného království jsou nebo nejsou. Takže každopádně pohybuje se ta částka mezi jedním bilionem a 21 biliony dolarů. Podle mého odhadu je to 7,5 eh, bilionu. Tento dlouhý seznam 92 eh, offshoreových center, to je prakticky polovina světa, a já jsem se modrou a červenou barvou eh, snažila vyznačit ty, kde některé evropské země mezi ně jaksi patří podle té naší definice, ale většina ne. Ale obecně prostě, kdybychom definovali offshoreová centra takto ze široka, tak by jich bylo příliš mnoho. Takže co offshoreová centra a offshoreové firmy dělají? Pomáhají podnikat, pomáhají financovat investice, e, Někdy jsou to holdingové firmy, které z konkurenčních důvodů chtějí být mimo dohled konkurence, ale je tu zase významná ta otázka utajení, utajení třeba před konkurencí. Dále pomáhají unikat zdanění? Ano, pomáhají zločineckým organizacím v praní špinavých peněz? Řekla bych ano. Takže nyní vás seznámím se studií, eh, která v roce 2015 vyšla v nizozemštině, to je ta studie toho bývalého policisty, Eh, který eh, stíhal eh, offshoreové firmy, cestoval za, ve jménu nizozemských orgánů a vyšetřoval a v důchodu potom vypracoval tu studii. On se díval do registru všech firm a do všech zdrojů, které našel a e, našel přes 4 miliony e, offshoreových firm a e, vidíme, že největší počet offshoreových firm se nachází v Americe a v Karibiku. Tam jich je tedy největší počet. V Evropě jich je 600 e, a něco tisíc, v Africe méně, ale co se týče objemu a peněz těchto firm, pak je ta, ten obrázek úplně jiný. Udělal jiný odhad, on to vlastně není odhad, on to prokázal. Mm, takže tady vidíme, kde jsou původ, kde je původ offshoreových firm a kam ty jejich peníze směřují. Tady vidíme, že největší objem prostředků pochází z Evropy a směřuje do Evropy. Evropa má největší Eh, objem offshoreových převodů. Eh, eh, prostředky směřující do Švýcarska představují bilion, do Dublinu a jinam tři čtvrtě bilionu, Lucemburg půl bilionu a tak dále. Takže on z toho objemu, který identifikoval většina, pochází z Evropy a směřuje do Evropy, tak se nemůžeme tvářit, že se nás to netýká, že to je jenom v Panamě. Offshoreové firmy jsou velmi aktivní i e, uvnitř Evropy. A proto je to také evropský problém. Tady vás chci upozornit hlavně na poslední sloupec. Tam jsem se dívala, kde jsou evropské evropská offshoreová centra, kam Evropané rádi ukládají své peníze a vidíme, že každá země má vlastní preference. Francouzi mají Monaco jako offshoreové centrum, Italové San Marino a, a další nizozemci trošku dál, ti směřují až na Arubu a jiné své kolonie. Portugalsko má Madeiru, Španělsko má Meliu a Spojené království e, exploduje největším objemem offshoreových center přes ostrov Man, Bermudy, Guernsey, Jersey a prostě celou řadu dalších ostrovů. To je asi největší jev. Britský zákon na území Británie je velice přísný, ale na tyto offshoreové ostrovy se nevztahuje. Takže to je naše evropská odpovědnost aspoň pokusit se zbavit se těchto jevů. Já jsem tam nechala i ostatní ukazatele pro praní špinavých peněz z jednotlivých členských zemí z pohledu bankovního tajemství. Některé evropské země na tom seznamu figurují jako mm, mm, problematické, ale v Evropa rozhodně e, není e, jaksi v čele praní, e, protože tam je Lucembursko, které Ehm, je jaksi nejdál v těchto, ale země samozřejmě jako Afganistán a podobně, to je nesrovnatelné. Co se týče bankovního tajemství, některé evropské země mm, jsou hodně utajené, hlavně Lucembursko, Spojené království, taky Rakousko jako mm, mm, ranking 24, Německo 28, eh, takže to jsou země, kde Eh, je utajení větší než jinde a pak existuje podezření, že některé ty prostředky tam nelze eh, vystopovat. Ale eh, jaksi nejvážnější je to s těmi malými ostrovy, kde se dělají nejméně čisté obchody. Co tato offshoreová centra dělají v souvislosti s e, tristnou činností? 17 e, velkých drogových kaus v Nizozemsku, které byly vyšetřovány v souvisle, od roku 1990 do roku 2012, se dotýkalo tedy také offshoreových center v, a ten vyšetřovatel zjistil, že v případě 741 případů byly offshoreová centra e, zapojena do 3400 finančních transakcí v objemu 56 e, miliard eur. A to je studie o jedné jediné evropské zemi, kde se jedná o 56 miliard prokázaných peněz, které prošly Eh, offshoreovými centry. Takže to není nic nevinného a tady je vidět, že to může mm, mm, být nejenom otázka daňových úniků, ale přímo peníze z trestné činnosti. Finanční transakce mezi bankami eh, znamená, že banky eh, za to zodpovídají, banky sami klientům doporučují, kde si mají založit Eh, offshoreový eh, účet a podobně, takže je potřeba také, hm, aby banky hm, eh, dohlížely na dodržování a dále například reality a hypoteční trh Eh, když je to offshoreová firma, tak eh, nákup nemovitosti je velice neprůhledný, eh, nežádoucí osoby mohou tímto způsobem nakupovat nemovitosti a to je zase nebezpečné. Také zjistil, že od přijetí přísnějších pravidel proti praní špinových peněz došlo k posunu v těch aktivitách od daňových úniků přes korupci a e, takže o, o, oni o, offshoreové firmy e, vlastně zakládají e, podniky, aby o to obcházeli. Třeba když Švýcarsko muselo zveřejnit čísla, tak najednou vytvořilo offshoreové firmy, kde ty peníze prostě najednou zmizely někam jinam a v těch složitých konstrukcích. Americký senát ukázal, že hlavně jednotlivci Eh, eh, se dopouštějí daňových úniků a pouze 30 firm eh, přes offshoreová centra, protože firmy mají daleko více způsobů, legál, jak legálně obejít placení daně, daní, zatímco jednotlivci mají méně ilegálních cest, jak postupovat, protože nemají, nemohou živit celé skupiny daňových poradců. co e, Evropa udělala, co komise, co Evropská unie učinila pro to, aby zamezila e, praní špinavých peněz a e, organizovanému zločinu v tomto směru, tak jsme přijali třetí směrnici proti praní špinavých peněz v EU. Analyzovali jsme to v období od roku 2009 do roku 2012. Vznikla z toho velká zpráva, náš tým se nacházel v Utrechtu, eh, tam máme čtyři profesory, mě, eh, to jsou profesoři na správní právo, trestní právo, eh, já jsem tam jako ekonomka, takže čtyři profesoři, čtyř disciplín a ostatní jsou velmi talentovaní studenti, kteří ehm, se zapojili v rámci svých diplomových prací. Jeden se připojil později, ale všichni ostatní to byli Eh, jaksi velmi talentovaní lidé, kteří na tom pracovali tři roky. Jak říkal předseda, kladli jsme otázky, to bylo 200 otázek, které jsme rozeslali v zprávách hm, a dále jsme dělali rozhovory, rozeslali jsme všem 27 členským zemím v době, kdy ještě Chorvatsko nebylo členem, takže to nefiguruje v té studii, ale všem ostatním eh, finančním zpravodajství, eh, státním zástupcům, na ministerstva jsme to posílali do bank, do dohledových orgánů. Krásně nám to vyplnili a my jsme potom na workshopech v malých skupinkách diskutovali o výsledcích a eh, analyzovali případové studie, abychom identifikovali rozdíly třeba, které Eh, vlastně se objevily až v případě stíhání nějakého konkrétního případu, o kterém hovořil hm, třeba konkrétní státní zástupce a, a z toho vyplynuly vlastně právní rozdíly mezi zeměmi. Ty země byly velice, velice nápomocné, eh, několik skupin také eh, hm, měli zájem. Jediná země, která se nezapojila, bohužel je Francie, zřejmě asi tehdy tam byly nějaké restrikce, takže bohužel z Francie jsme eh, moc informací nezískali, ale ostatní se zapojili. Co jsme udělali? Říkali jsme, chceme studovat pět věcí. Za prvé, jestli je země ohrožená praním peněz. Pokud není ohrožená, nemusí realizovat žádnou zvláštní politiku. Pak jsme zjistili, jaká je implementace třetí směrnice proti praní peněz. Co ty země dělají, jestli prostě jenom při vykopírovali směrnici nebo jestli je to nějak zapracovali do zákona. Dále jsme se dívali, jak je ten zákon prováděný, jak funguje finanční spravodajství, Ehm, jak fungují orgány činné v trestním řízení a konečně jaký je výsledek, kolik odsouzených, kolik, kolik prokázaných případů. To jsme dělali pro jednotlivé země a první výsledek byl ohledně toho, jak ohrožené eh, tímto jevem jsou jednotlivé země. Byla to studie na základě dlouhých výpočtů výsledek je poměrně jednoznačný. Tady vidíte, že západ je daleko ohroženější než východ, to je jasné, protože toto bohaté země s dobrými finančními centry, s vysokým HDP, kde snadno schováte peníze v ekonomických aktivitách a ty jsou atraktivnější pro praní peněz než východ. Největší pradelná peněz byla a je nadále, hádejte, světově Spojené státy. Největší světová prádelna je nadále ve Spojených státech. A proto oni na to tak tlačí, protože je to jejich velký problém a chtějí, aby jsme jim taky s tím pomohli. When you look in percent of GDP. Když se podíváte na procento HDP relevantní k velikosti země, tak vidíte, že je to země, která má nadměr, no, hrozbu, když se to srovná s těmi menšími státy, zejména státy hranicí, hraničícími s Ruskem. Máte tady taky Kypr a Lucembursko, což jsou malé země, které jsou hodně ohroženy ve srovnání tedy s jejich velikostí. Zatímco ten první graf vám ukazoval jenom objem a hrozeb nebo intenzitu hrozby. A teď se podíváme na to, co zpracovali administrativní právníci, jak dobře byla koncipována tato směrnice, jakým způsobem byla implementována v jednotlivých státech. Prvním eh, fenomén byl, jak dlouho trvalo zemi, než implementovala tuto směrnici. Normálně ve studiích evropských se říká, eh, když to trvá dlouho, je tam hodně odporu, když to trvá kratší dobu, není tam tolik odporu. My jsme neschledali prokázanou tuto hypotézu, ale našli jsme skutečně rozdíly. Francie potřebovala tři roky, země jako Spojené království to implementovali okamžitě. Vidíte, čím delší je ta, mm, ta, ta červená linie, tím déle to zemi trvalo. A dostali jsme celou řadu odpovědí z toho. Jednou z nich eh, jsou tady legální potíže, protože tato směrnice proti praní špinavých peněz vlastně eh, se ne, ne, není úplně komplementární s tím naším systémem, protože není komplementární a mm, kompatibilní s naším právem. Eh, Belgie, Francie, Polsko Eh, se postavili proti tomu. Byl, byl tady sociální odpor a právníci eh, museli podávat zprávu o podezřelých transakcích. A potom tady jsou politické potíže. Brusel, Belgičani řekli, nemáme vládu, takže nemůžeme implementovat. A jiné potíže, které jsme našli, eh, Měli jsme také předlouhá parlamentní jednání a procedury více než tři roky. Ale nebyl tady politický odpor ze strany státu, protože země již měly standardy task forceu a tato evropská směrnice neukládala o něco víc, než co už bylo obsaženo v nich a země byly velice dobře informovány prostřednictvím workshopu a nebyly překvapeny, že ze zhora přišla nějaká směrnice. Bylo to skutečně velice dobře připraveno. Co jsme sledali, že staré členské státy měly signifikantně větší spoždění než nové členské státy. Mohou být dobré, ale mohou být také špatné. Zjistili jsme, že celá řada nových členských států prostě okopírovala tu směrnici a implementovali a šlo to velice rychle. Parlament se proti tomu nepostavil. A další poznatek byl, že členské státy, které mají interní dohled s profesionálními organizacemi, měly větší spoždění než země, které nemají eh, toto schéma, eh, protože všechny zapojené orgány musely souhlasit s touto směrnicí. ale, jak už jsem řekla, nebyl tady nějaký velký odpor ze strany státu, protože to bylo velice dobře připraveno eh, na evropské úrovni. Co bylo negativní eh, ze strany, co bylo hodnoceno jako negativní z jedn, eh, Některé státy si stěžovaly na to, že tady jsou určité rozdíly mezi doporučeními FFDF a FATF pardon, a směrnicí. Eh, Evropská unie umožňuje, když nějaká země, banka v nějaké zemi kontroluje klienta, že tady dojde k internímu transferu a druhá země to nemusí kontrolovat, ale Task Force žádala, aby se to dělalo. E, problém je, tak co, budou se řídit státy implementací evropské směrnice, anebo budou vázáni e, předpisy a doporučením FATF, čili byli konfrontováni s věcmi, které se jim nelíbily. No, taky se tady jedná o interpretování záležitostí, ke kterým se vrací Evropská směrnice, ale nebylo jasné, kdo je automatický příjemce. Ta definice byla slabá, potom také bylo zvláštní, že politicky exponované osoby byly, s nimi bylo jinak nakládáno uvnitř země a mimo zemi. Čili eh, externě byly posuzovány jinak a vnitřně taky. Takže záležitosti, které my navrhujeme, to jsou prostě nazbírané problémy a my jsme chtěli, aby se to změnilo. Máme celou řadu specifických faktorů podle jednotlivých zemí. Je to deset stránek na naš, v naší zprávě, které země se potí, potýkali s jakými praktickými potížemi podle stavu práva v jejich zemi. To je spíše záležitost pro právníky, ale samozřejmě věci se hýbou a mění. A teď přistoupíme k dalšímu snímku. Výkon. Eh, co, dělá, eh, eh, co dělají zpravodajové s touto skutečností? Máme tady celou řadu jednotek, do kterých jsou rozděleny zpravodajské služby, které musí analyzovat celou řadu věcí při zpracovávání zpráv. Jednak administrativní, ta jsou žlutá, Potom tady máme právo prosazující eh, eh, jednotky, eh, což vidíte v modrém. Potom tam jsou takové smíšené jednotky FIU. Některé jsou neutrálnější, neutrálnější, některé je tady jde o to, jakým způsobem jsou zapojeni státní vládení a soudci do spolupráce s policií. Eh, čili první dojem byl, že všude k tomu dochází jiným způsobem, to znamená, že nebylo možno ohodnotit práci eh, správních zaměstnanců. Ale co jsme zjistili? My jsme se dívali, dívali na počet pracovníků v těchto jednotkách a utrpěli jsme dva šoky. Viděli jsme, že Německo, tato velká země, má pouze 80 lidí pracujících v takové FIU, zatímco eh, ve srovnání s proměrem to není tolik. Itálie 100 lidí ale toto byl problém lokalizovaný v centrálních bankách. Například zase banky ne, nebo dohled bankovní neměl přístup k policejním údajům. Já vím, že i v Německu v současné době dochází eh, k přemístování těchto speciálních jednotek v rámci policie i pod jiné obory. Pod... A vidíme, že tady Eh, prostě taky z toho získáme informace, kolik peníze investujete do personálu a eh, jakým způsobem budete tedy efektivní v potírání tohoto fenoménu. A eh, dodatečné úlohy, které má mm, to jak, prostě kterou mají úředníci daňové zprávy a kontroloři. Některé mají dohlížecí aktivity, některé musí vypracovávat hlavní směry, některé musí navrhovat sankce. Čelí obrovským úkolům některé, některé zase vyplňují pouze zprávy, spíše administrativní povahy, některé spolupracují s policií, čili pracují eh, eh, odlišně. A to se může částečně překrývat a částečně to může být přetěžující. Eh, Tady vidíte rozšířený aktivit. Na východě se zvládá daleko víc úloh než na západě. Ale co bylo ještě důležitější, podívat se na to, jakou povahu informací mají přístupnou, k čemu mají přístup, když se podíváme na ty, kteří, když stíháme, chceme stíhat ty, kteří perou špinavý peníze, musíme mít veškeré informace od policie, od daňových úřadů, eh, od obchod, z obchodních rejstříků protože eh, zločinci jsou mobilní. A vy samozřejmě máte, pracujete-li v tomto dohlížecím eh, eh, finančním orgánu těžko zjistit úplně všechno. Jsou tady různé modely, jako například belgický model, kde máte takového spojného důstojní, styčného důstojníka, promiňte, který má přístup Můžete být tedy zaměstnancem administrativy, ale máte přímý přístup k policii. Nemáte-li specifickou informaci a pro nás jsou specificky relevantní daňové údaje, vidíte, že některé země absolutně nemají informace, přístup tedy k těm informacím, eh, nemají přístup k informacích o daních. No, tady nevím, tady je něco oranžové. Myslím, že v Německu nemáte přístup k daňovým údajům, eh, takže nemůžete ani eh, eh, vystopovat ty, kteří perou špinavé peníze tím, že unikají daní, protože prostě nemáte přístup k těm relevantním informacím. To jsou věci, které se ale mění, ale tyto jednotky musí mít přístup k takovým datům, chtějí li skutečně objevovat a odhalovat a stíhat ty, kteří perou špinavé peníze. O čem nezaznívá často komentář, my jsme se snažili zjistit, jakým způsobem se podávání zpráv dohlíží, jak se to kontroluje bankovní domy a zda instituce, které spravují velké množství peněz, eh, eh, podávají zprávu o svých aktivitách v některých zemích, kde jako dohlížecí eh, orgán funguje tato finanční zpráva, pardon, odlišujete mezi finančním a nefinančním sektorem. Banky mají svůj specifický dohled a ty ostatní spadají spíše pod tuto eh, zprávu finančního dohledu. Máme tady velkou eh, diverzitu supervize, čili dohledu. A naše podezření je, možná, že se to změnilo, že tady, tady zase se tak moc neděje moc. Centrální banky, které mají mít dohled nad jinými bankami, vůbec neobjevily eh, ty největší fenomény a největší objemy peněz, které se praly. Čili to nebylo nějakým způsobem efektivní takový dohled. Dohled je tedy něco, na co je třeba se podívat jestli tady dochází ke, k sankcím, když se něco vyskytne a tak. Další obrázek. Stíhání právní a prosazování práva. Co dělají státní zástupci? Máme dva systémy v Evropě. Máme common law a máme systém občanského práva. Common law to je anglosaský přístup a na Maltě vidíte eh, ty červené věci, role, eh, role eh, státního nadvládního je jiná. E, e, tady dochází nejprve k šetření, než se to dostane k soudu, ale my jsme na, neanalyzovali, co dělají soudy, protože když státní nadvládní řeší celou řadu záležitostí a dá to před soudce, který se nezabírá eh, praním špinových peněz, tak eh, tu poslední část jsme prostě neskoumali. Když se podíváte na občanské právo, tady je státní zástupce daleko aktivnější, protože už je zapojen do té přípravné fáze eh, v oblasti ehm, šetření. A vyšetřování, promiňte. Ehm, mám to jako ve Finsku, Máme rozdíly mezi jednotlivými zeměmi, ale normálně státní zástupce v systému občanského práva musí vykonávat daleko víc věcí při objevování a odhalování praní špinavých peněz. Co se týče trestů, tady existuje, nebo sankcí, tady existuje veliký rozdíl, jaké tresty dostanete za praní špinavých peněz. My jsme se snažili zpracovat průměr lidí, jak dlouho jsou ve vězeních Tady máte průměrný počet dnů, které si musíte odsedit, odsedět, když perete peníze v jiné země. Eh, některé země tam umožňují vlastně financování teroristů, některé, teď tady mají některé země pět let, některé země jin, eh, počet, pardon, jiný počet let a pak tady je také rozlišování, eh, kdo dává vyšší sankce, kdo nižší. To znamená, že jednotlivé země mají odlišný systém ukládání trestu za praní špinavých te- peněz. A potom jedna věc, která byla velice, která nás zklamala a mm, jako nemile překvapila když jsme se podívali na to úsilí eh, těch specifických jednatek provozujících monitory, kontrolu, Eh, vyšetřování a potom se to dá před soud, tak tady docházelo k velice slabému dalšímu postupu a ře- následovnému řešení této organizace, eh, eh, tohoto nakládání s tím problémem. Dánsko tady postupuje velice dobře, ale dánský státní zástupce nám také řekl, nám pomáhá ten specifický zákon, který byl schválen proti praní špinavých peněz. To znamená, to nám umožňuje lepší postup a proto to děláme. Všechny ostatní země mají legal, právní systémy, kde musíte prokázat ten předpokládaný zločin. Musíte prokázat, že to je dealer drog, a, velice často to je dodatečná práce pro ty státní zástupce protože oni nemohou dát před soud kauzu praní špinavých peněz, když na to nemají dostatečně množství důkazů, když to prostě neprokázali. A to se může během času změnit, eh, že třeba hm, se změní to, eh, eh, ta, to důkazní břemeno, že už to nebudou muset dokazovat státní zástupci, ale bude to muset dokazovat ten, který byl obviněn z praní špinavých peněz, že to neudělal. A je třeba, aby ta obviněná osoba vlastně eh, prokázala, že je čestná a nevinná, než aby soudce musel dokazovat, že spáchala trestný čin. A Podívejme se na Německo. Německo mají velký počet zaměst... Pardon, eh, mají velikou efektivitu práce, mají velice málo zaměstnanců, mají 50 státních zástupců, jak to vidíte tady na tom grafu, diagramu. Hm. Kdybyste bral špinavé peníze, kam byste šel v Evropě? jak dobře funguje informace mezi vyšetřování, policií a dohlížecí finanční jednotkou. Kam byste šli? To je náš dika, <laughs> to je vlastně naše doporučení těm, co chtějí prát špinavé peníze. Nejnižší očekávanou míru máte eh, v, té, v těch fialově označených zemí, jako v Dánsku, byste měli dobré trestní stíhání, eh, ale nízkou pokutu. V Rumunsku byste měli vysokou pokutu, ale nízkou šanci, že budete vůbec vyšetřována stíhán. To znamená, že právě ti, co operou špinavé peníze, jdou do těch filově označených zemí, ale i do severních zemí jakým způsobem by se mohla tato situace zlepšit, jak funguje mezinárodní spolupráce mezi tě, tě, těmito aktivitami úřadu snažící se potírat praní špinavých peněz. Podívejme se, jak my jsme sledovali, jak fungují ty jednotky FIU a kanceláře státních nadvladních protože někde proto vůbec není legální možnost, je možnost vyměňovat informace pouze na jedné jediné na té vaší úrovně, jinak by došlo k porušení práva. Když se podíváme na FIU, to má Memorandum of Understanding ze strany Europolu, kde FIU si mohou na určité dané bázi vyměňovat informace a potom tady máme taky Eurojust, který eh, vytvořil síť pro státní zástupce, kteří zde mohou prostřednictvím této sítě sítě komunikovat. Hmm, a když některá ta FIU je velmi efektivní, může dojít skutečně k velké výměně informací a to může zlepšit mezinárodní spolupráci. Proč tato mezinárodní spolupráce ještě nefunguje tak dobře, jak bychom si to představovali? ve většině zemí, a to jsme získali toto informaci na workshopu 15 členských států, řeklo, že dochází ke časovému spoždění, když žádají o informace eh, kvůli někomu, kdo pere špinavé peníze, tak to trvá, než ten druhý stát odpovědě třeba několik týdnů. Často je třeba přeložit legální právní dokumenty, protože státní zástupce musí mít přesně doložené detailní dokumenty. Někdy dochází k vyměňování nespecifických informací. Když se podíváte eh, do Švýcarska dostanete zdvořilou odpověď hned zítra, ale není to, eh, prostě nedostanete tu informaci, kterou byste si přál. Spíše všeobecné povahy, takže jim napíšete znova, protože a oni vám zase odpoví, ale nedává, nedají vám eh, ty potřebné informace. A potom dochází taky k tomu, že tady máme velkou překážku z hlediska ochrany osobních údajů, která brání výměně informací. A máme tady také jazykovou bariéru, která v některých státech eh, byla zcela evidentní. Když nehovoříte jazykem druhé země, no tak eh, jedná se o právní dokumenty, které musí být velice přesné, abyste získali mm, eh, podstatné informace, tak to je taky překážka. Byli jsme nesmírně překvapeni, když jsme se podívali na to, Eh, co se dělo v jednotlivých státech, co se týče praní špinavých peněz. Eh, prostě lidi kvalifikovali na workshopu, co bylo praní špinavých peněz a co ne. Tady například, když dostanete Prostě klasifikovalo se, účastníci workshopu klasifikovali na konkrétních příkladech, zda se podle eh, jejich názoru eh, jedná o praní špinavých peněz či nikoliv. Eh, například, jak si říkalo, se, měli takový termín, jak si aut to praní špinavých peněz, když se něco dělo doma, třeba ve prospěch manželky a podobně. V některých zemích se změnilo právo Rakousko, Finsko, Německo, takže self-laundering to eh, je už také klasifikováno jako trestný čin a může být odsouzeno pardon, může být potrestáno. Takže i to, co se týká definice toho, co je vlastně praní špinavých peněz, vypadá rozdílně, je to rozdílně hodnoceno eh, jednotlivými státy eh, kdyby si, my bychom si my zbývali mysleli, že to bude více homogenní, ale to by vyžadovalo velice jasné definice. Eh, je jiný rozdíl je, jestli tady je nějaký záměr eh, ve zneužívání legálního mm, eh, systému a podobně. Ale abych tak řekla, začínáme harmonizovat tuto oblast praní špinavých peněz a pomalu postupně všichni se začínají shodovat na tom, co je praní špinavých peněz a co ne. A potom poslední hodnocení. Jak jakým způsobem rozvíjejí státy příslušnou politiku. My jsme zkoumali všechna ta kritéria v tomto projektu a když nějaká země má jenom zelenou, dostala zelenou, tak je perfektní. Pak tady máme, eh, máme jediná země, která je zelená a která nemusí vůbec nic zlepšovat, je Dánsko. Všechny ostatní země mohly něco zlepšit. Spojené království dole mohlo zlepšit svou informaci mezi eh, fungováním FIU a státním, státním zástupcem. Jiné země mohly například zlepšit ten poslední bod tady v tom sloupci, což je, musím to najít, Eh, počet, od, počet trestů eh, odnětí svobody. and shaming specific. Proto je velice důležité podívat se na to, jak to vypadá v jednotlivých zemích, abychom viděli, kde je co možné zlepšit. All the specifics, all the variables, everything we had, uh, we had done a study. And we... Dále jsme se podívali na tyto údaje, dali jsme si je do počítačů a podívali jsme se na klastry, což nám ukázalo, jak podobné jsou si jednotlivé země, jaké je můžeme se skupit. A výsledkem toho bylo, že nemáme pouze jedno Evropu, ale čtyři, čtyři skupiny v oblasti boje proti španí, praní špinavých země v Evropě. Ta první skupina, to jsou ty země, které to tam ještě nemají jako zločin, takže na kterých spíše je vytvářen náklad znějšku z těch projektních skupin pro finance. Pokud eh, budete skutečně velice striktní, no tak by to pro vás mohlo znamenat, že nebudete moci obchodovat s Amerikou. Eh, do té první skupiny zemí tam patří také Německo, Rakousko a Finsko. Tato skupina to jsou země, které zareagovaly teprve až na nátlak změjška. Eh, druhá skupina zemí, to byly země, které zareagovaly na interní nátlak, to bylo Španělsko, Portugalsko, Francie a Itálie. To byly země, kde skutečně došlo ke silnému internímu nátlaku, co se týkalo praní špinavých peněz. Třetí skupina zemí, to jsou země, kde které jsou zaplaveny kapitálem z měšku pocházejícím z praním špinavých eh, peněz. Kypr, Lucembursko a Nizozemsko. Tyto země jsou relativně malé a jsou tedy těmi přijímacími zeměmi. V nadproporční míře mají tedy jiné problémy, mají přítok takovýchto peněz a nejsou to tedy nutně peníze z jejich vlastní země. Dále východ evropské země. Pro mnohé z nich bylo prání špinavých peněz něco zcela nového. Popa do berlínské zdi a, a železné opony museli vytvářet vůbec znovu svůj vlastní bankovní systém a obnovovat základní oblasti ekonomiky, takže praní špinavých peněz pro ně skutečně nebylo prioritou a byly také méně ohroženy než západnost. No, z těchto zemí nebylo vůbec technicky 100 vytvořit nějaký vlastní systém proti praní špinavých peněz. Mnozí, mnohé z nich pouze okopírovali směrnici, aby byly včas jak si schopné jednat, neměly ani expertní znalosti. Mnohé z nich eh, využívalo různé komunikační kanály. Jeden z hm, hlavních eh, státních zastupů titulů mi řekl, že vypracovali se pokyny pro státní zástupce, jak mají tedy přistupovat k praní špinavých peněz. A když jsme potom hovořili se státním zástupci, tak oni nám říkali, že vůbec o něčem neví, že neví, že jaké pokyny existují. Takže je to skutečně jiná situace v těch eh, východních zemích, než v zemích, které jsou již po mnoho let členy Evropské unie. Proto náš návrh je, abychom měli čtyři Evropy a potřebovali pro ně čtyři různé ustanovení, předpisy a požadavky. Eh, nepovede k ničemu, když se budeme snažit předložit jedno řešení pro všechny. Na papíře to sice bude vypadat pěkně, ale v praxi to fungovat nebude. A nyní čtvrtá směrnice o pravých špinavých peněz. Eh, tady bych se ráda zaměřila na jeden aspekt. Mnoho věcí se změnilo. I z politického hlediska, ekonomického čtí hráči se změnili, ale jedna věc je důležitá. A to je vyhýbání se daňové povinnosti, daňové úniky, tedy takzvané veškeré ty daňové zločiny, které dnes hodnotíme jako zločiny schamtivosti. Co to znamená? Ve zemích, kde hovořím těmi jazyky a mohu chápat ty zákony jazykově, tak tam tam se nepokládá jí daňové, nebo nepokládá vyhýbání se daňové povinnosti za zločin. Proto se ptám, zda bychom tedy měli takovéto nové typy daňových zločinů stíhat či ne. Každý, kdo nezaplatí více než 100 000 eur na daních, je pokládán za zločince. Podvod je tedy zločin, na tom se asi mnohé nezmění. V Německu jsem hovořila s jednou státní zástupkyní a ona je byla tehdy v této oblasti činná, dnes již ne. A řekla mi jednu věc. Pokud se někdo dopustí daňového úniku více než 50 tisíc eur, tak se může dostat dokonec, na, na, dokonce i do vězení, může dostat trest odnětí svobody v Německu se pokládají daňové úniky za nejzávažnější zločiny. A mohlo by to být, takto bychom mohli pohlížet i na praní špinavých peněz. Tedy nová směrnice má dopady, došlo k směnám, nyní je to skutečně závažný zločin praní špinavých peněz. Ovšem, Zatím nemáme žádnou jasnou definici daňových zločinů. Tax crime, to je spíše americký výraz, platí to v Americe. V Evropě si musíme položit otázku, je to podvod, je to vyhýbání se povinnosti, co to vlastně je. A je velmi obtížné to stanovit ve všech 28 členských zemí. Co přesně chápeme jako daňový zločin a za jakých podmínek na to můžeme pohlížet jako na praní špinavých peněz, nevím. Je třeba se nad tím zamyslet, eh, vyměnit si informace, které máme o této záležitosti, tak, abychom si mohli všimnout možných eh, únikových mezer. Jak jsem řekla, my jsme za sebou máme takovou tu fázi studené regulace a snažíme se kde jsme se snažili identifikovat daňové oázy a nyní jsme se, se dostáváme do takzvané horké fáze, kde jde i o otázku transparentnosti když jsem to uvedla, USA přispěli skutečně významným způsobem. Američané chtěli, aby se dostali k informacím o financích jejich občanů v zahraničí, aby se dost... měli k dispozici tyto informace. Evropa si vzala obdobný příklad. Tady máme například podávání zpráv podle jednotlivých zemí snažíme se identifikovat vlastníky a tak by v budoucnu mělo být obtížnější vyhýbat se daňové povinnosti. Ještě ale nevšíme vše. vše. Stále víme pouze to, že formulujeme čím dál tím více nařízení a předpisů. Čtvrtá směrnice ještě nebyla plně implementována a již pracujeme na páté. A v Evropské unii jsme zahájili projekt, tak abychom společně s Richardem Murphy z Kodaně spolupracovali a analyzovali jsme dopady těch, veškerých těch nových ustanovení a předpisů na různé země, také na podniky, na daňové úřady a daňové projrace, na auditory a na účetní. Jak budou reagovat na automatickou výměnu informací, neboť jsme se obávali, že se vytvoří nové skuliny, jak uniknout těmto povinnostem, které jsme chtěli co možná nejdříve rozpoznat. Výbor Panama pravděpodobně eh, ještě nebude mít dispozici naše konečné výsledky, ale jsem si jistá, že eh, budeme schopni identifikovat mnohé. Ale nevíme, jak bude vypadat ten výsledek země či k organizované bandy si jistě naleznou nové strategie, jak zakrývat své zisky. Ale jak jsem již uvedla v budoucnu, to bude rozhodně obtížnější. Nyní záběry. To už jsou jenom dva slajdy. Na té první stránce, na prvním slajdu, jde o bojování proti praní špinavých peněz. Tady musíme přesvědčovat aktéry. Nestačí, když to máme pouze na papíře. Kdo jsou ti aktéři? Státní zastupitelství, banky, ministerstva financí, z veřejného sektoru dále, advokáti, loterie a vše se musí odehrávat na mezinárodní úrovni. Což znamená, že musíme skutečně spolupracovat, i když existuje mnoho velice různých zájmů. I ekonomika. Někdy se říká, říká že ekonomika je zločinem, který nemá žádné přímé oběti. FIU a státní zástupci nám vždy říkali, že nejsou schopni to dát před soud, neboť neexistuje žádná oběť a pouze oběť se může obrátit na soud. Kdo je tedy tou obětí? Ano, existují nepřímé oběti, neboť ty peníze, které uniknou, nejsou pak k dispozici společnosti, ale ten, kdo pere eh, špinavé peníze, tak vám peníze přímo neukradne, ani vás nezavraždí, proto je to obtížné. Je obtížné si vytknout praní špinavých peněz jako hlavní cíl pro politiku. Není tady žádná hlavní lobistická skupina, která by měla praní špinavých eh, peněz jako svou hlavní prioritu. Máme různé systémy a právě politika v boji proti praní špinavých peněz je považována za důležitou. Eh, někdo si myslí, že se tímto způsobem bojuje proti zločinu, korupci a tak dále, ale ne všichni jsou tohoto názoru. Tedy co vlastně chceme dosáhnout toho, že budeme bojovat proti prání špinavých peněz? Eh, například eh, Dále, na jihu je asi jiná situace v jižních zemích než v zemích na severu, kde máme dobře fungující bankovně daňové systémy. My jsme studovali různé podezřelé transakce bankovní a převody, ale nechceme pracovat s čísly. Každá země může statistiky sfalšovat, to není problém. Uvedu příklad. Existují země, které dávají k dispozici zprávu jednou týdně. Jednou týdně si vypracovávají zprávu o podezřelých eh, transakcích, což by znamenalo, že by bylo možné například podávat zprávu i každý den tím, co by byla čísla nafouknuta. Tedy způsob, jakým způsobem se předávají e, údaje na, do FIU je důležitý. Není až tak důležité, zda jsou ta čísla nízká či vysoká. Mnoho zpráv může rovněž znamenat, že je mnoho aktivit, mnoho snahy bojovat proti praní peněz, ale mnoho zpráv může zároveň také znamenat, že že existuje mnoho snah eh, práč špinavé peníze, takže je to naprosto nejasné. Nemůžeme na to hledět jako nějaké jasné číslo. Ten počet samotný není důležitý. Analyzujeme tedy velice pečlivě veškeré zprávy. Možností je mnoho. Nejenom jak podvádět, ale jak změnit či pozměnit statistiky. A poslední slide, bohužel ho zde nemám, ale mohu vám to přečíst. Existují, jak jsem již řekla, různé skupiny zemí, kde, eh, pro které bychom měli zvolit různé postupy, neměli bychom se snažit o jednotné řešení pro všechno, takové neexistuje. Je třeba si uvědomit, že rozdíly existují a proto musíme mít i různé postupy boje proti praní špinavých peněz. A tato koncepce praní špinavých peněz, a to je třeba si také uvědomit, nevznikla v, Abri- v Evropě, ale v Americe byla jakýmsi způsobem uměle přenesena na Evropu. A My bychom si tedy měli zvážit nějaký náš vlastní způsob boje proti vyhýbání se dělených povinností. My například v Evropě máme mnohem přísnější předpisy, které se týkají potravin, ale co se týče pravých špinavých peněz, tak tady pouze přebíráme. Vůbec jsme nevyvinuli nic vlastního. A bylo by možné vyvinout něco vlastního, co by mnohem více eh, zohledňovalo to, že jsme Evropská unie s tolika různými právními systémy, s tolika různými dohledovými institucemi a tradicemi. Členské země by měly mít možnost zjednat různě, postupovat různě, ale s tím, že budou vždy sledovat stejný cíl. A na závěr jedna věc, a podle mě je to důležité, my potřebujeme systém, eh, kde zlepšíme transparentnosti výsledků, což je důležitější než lepší regulace. Myslím si, že regulace je dostatečná. To, co skutečně potřebujeme, je skutečné implementování. Potřebujeme spolehlivé údaje, více transparentnosti, skutečnou transparentnost i při mezinárodní spolupráci, například v rámci přístupu k databázím, co se týče hospodářských vlastníků či těch, kteří daní. To je velice důležité, než nevytvářet nové a nové regulace a právní předpisy. To prostě k ničemu nevede. Pokud lidé nebudou šťastní, nepovede se jim dobře, tak budou nalézat další a další skuliny, jak unikat svým povinnostem. Momentálně v dnešní době máme tolik technických možností, jak si vyměňovat informace, ale zároveň eh, je možné ty informace například zakódovat, takže eh, se k těmto informacím nikdo jiný nedostane. Takže mohli bychom si vyměnit údaje tak, že, že samozřejmě my někomu pošleme náš seznam, druhá strana svůj a my ani nevidíme, kdo na něm je, ale jakmile by se tam nějaké elementy střetly na tom seznamu, tak by to viditelné bylo. To by byla taková možnost, jak tedy eh, sdílet údaje, ale ne vyměňovat si je všechny, aniž by, není tam ta povinnost, že vše by musel mít najednou otevřené veřejné. Vyměnu informací rozhodně potřebujeme, neboť zločinci velice dobře skontaktování jsou a informace si vymění. Pokud je chceme dostihnout, potřebujeme přístup k informacím, který bude přeshraniční. Děkuji mnohokrát. Uh, Děkuji vám, paní profesorko. Bylo to opravdu velice zajímavý vhled do vaší práce, celá řada velice zajímavých doporučení a zjištění. Já si teď myslím, že je čas otevřít diskusi, nejprve poslanci, ale vidím, že jich tu není mnoho, takže se budou moci přihlásit i další, pokud zbyde čas. Ale nejprve tedy poslanci, prosím. Ana Gomeš, prosím. Děkuji, je to opravdu fascinující ty detaily. Od... A často to odpovídá mému vlastnímu pozorování u nás v Portugalsku. Problém není v zákonu, v regulaci, ale v dodržování regulace, v implementaci. Máte co dělat se zdroji, lidskými i technologickými, nejenom u FIU, ale mm, orgány činné v trestním řízení a, a finanční úřady a podobně. Taky to ale souvisí se skutečným dodržováním povinností povinných orgánů. V některých zemích určitě nejsme sami. Třeba dcera angolského prezidenta si nemůže otevřít bankovní účet v Londýně a ani v Nizozemsku, ale v Portugalsku klidně v kterékoliv bance. Čili máme velký problém. I na úrovni dohledu, i na úrovni dodržování regulace. A je to opravdu problém na základní úrovni. Tady není dostatečné povědomí A stíhání praní e, špinavých peněz a výnosu z trestné činnosti, to je zásadní a to není dotožené, ale kromě tohoto ani vlastně e, nedostatečným způsobem vlastně to postihuje a my musíme zdůrazňovat, a aby bylo ve veřejném mínění známo, že praní špinavých peněz slouží k financování terorismu a další trestné činnosti. V naší zemi je to možné, to, co se tam děje, jenom proto, že orgány jsou naprosto otržené od reality nebo jsou spolčené s nimi a dívají se na druhou stranu. A teď já hovořím obecně. Nedávno jsme byli na Madejře. Oni nemají rádi, když se o nich říká, že jsou offshoreové centrum na Madejře. Proč? Protože to původní povolení od Evropské komise někdy z roku 86 nebo což, jako Mezinárodní podnikatelské centrum, uvádí, že tam přímo uvádí, že to ale nezmění, nepovoluje vytvoření offshoreu. Ale oni můžete dělat všechno ostatní, jenom ne offshore. A Peter Sutherland, podobně jako pan Barroso, šli rovnou za Goldman Sachsem, to jsou největší odborníci na praní peněz, tak eh, to potom samozřejmě není dodržováno na žádné úrovni. Evropské orgány za to nesou odpovědnost. Když se podíváte na daňové amnestie třeba v mojí zemi, zvlášť po krizi, v roce 2005, 10 a 12. To byla legalizace operací na praní spinavých peněz. 2012 to zlegalizovalo operace praní peněz. Lidé měli peníze někde na Kajmanských ostrovech a zaplatili jenom 8% a najednou všechny peníze byly čisté a ani je nemuseli převést zpátky domů. A pod nosem, pod, eh, oč, před očima takzvané trojky. Tak já se ptám, tak to první směrnice proti praní špinavých peněz, tam nám komise říkala, že důvod byl, že tam bylo ustanovení, že když nemůžete najít eh, toho příjemce nebo vlastníka, tak se můžete obrátit na ředitele. Já vím, že to je velice nedostatečné, ale to bylo jediná směrnice, která byla skutečně implementována, zjevně proto, že umožňovala lidem na Madeře a jinde prostě pokračovat. A dál eh, pokračují v eh, zakrývání totožnosti vlastníka těch peněz. A všichni eh, se odmítají eh, k tomu vyjadřovat, ta takzvaná zlatá víza a, a, a co aktivní praní peněz, zvlášť když to není dodržováno na žádné úrovni, na úrovni státních agentur, re, eh, majetkových rejstříků a podobně. Take one question at a time. Uh, we have three... Dobrá, takže máme tady tři poslance, všichni se hlásí o slovo, takže prosím další. Prosím odpověď. Yeah, I, I, I can just agree with you. Já mohu je s vámi jenom souhlasit. Já si myslím, že to, co potřebujeme, je ten eh, rejstřík závěrečných eh, příjemců, protože tak, jak to vypadá teď, nemáte k tomu přístup. Když nemáte přístup, tak tento rejstřík bude bez užitku. Co potřebujeme, pakliže země a vlády vědí, že rejstřík je transparentní, některé, k některým těm věcem by nedocházelo, protože vy se tady tím způsobem můžete skrývat, eh, můžete skrývat to, co děláte. Ale co se týče toho zbytku, mohu jedně souhlasit s tím, co jste řekla. A pan Ivan, prosím. Nejprve chci nesmírně poděkovat za vaši prezentaci. Mm, proč se hlásím o slovo? To byla ta vaše myšlenka, že východoevropské země jsou méně vystaveny nebezpečí praní špinavých peněz. Já jsem z Rumunska. Takže bych rád věděl něco víc o tom, co se tam děje. A protože Rumunsko je nová demokracie s novými institucemi, e, s novými procedurami, učí se teprve, jak dát věci do pořádku protože tady bylo tolik věcí, se kterými se muselo nakládat jiným způsobem po revoluci. Hm, čelíme eh, celé řadě finančních transferů z Rumunska do jiných států. Ehm, týkající se daňových úniků, pronevěry, korupce ať už to jsou společnosti z západu evropských států, které využívají ty transfery, aby získali peníze z Rumunska do takových zemí, jako je Lucemburg a nebo Jirsko. Ale pak je tady obrovské množství hotových peněz, které jdou přes Turecko. Celá řada skorupovaných eh, lidí v Rumunsku jsou velkými investory v Dubaji a v takových offshoreových místech. Mm, souhlasím s vámi v tom, že nemůžeme mít jedno řešení pro všechny státy, ale některé západní státy <laughs> ale mají také užitek z praní špinavých peněz u nás, eh, protože peníze z evropských států se perou přes offshore a potom se investují jako čisté peníze do bezpečnějších a více rozvinutých ekonomik jako dobré investice a vy vůbec nevíte původ těch peněz, těch investic. Takže některé země mají větší zájem aby tolik nepotírali eh, praní špinavých peněz než jiné země, eh, protože zároveň mají užitek eh, z tohoto fenoménu. Otázkou tedy je, jak přesvědčeny jsou členské státy o tom, že by měli všichni společně bojovat proti praní špinavých peněz. Podle mého názoru tady taková vůle v současné době neexistuje. Děkuji, prosím. To je obtížná otázka je, je jeden z asistentů, který uh, si dělal doktorát na tomto tématu, byl Rumun, takže máme výborné informace o Rumunsku. Ano, Rumunsko je země založena na hotových penízech, to znamená, vy jste se o tom zmínil, využívá se obchod. Já si nemyslím, že by Rumunsko nepralo špinavé peníze, ale eh, objem je uh, nižší při praní špinavých peněz, když je to v hotovosti, eh, zatímco miliardy a triliony peněz mohou téct tím bezhotovostním stykem. Aha, proto jsem řekla, že tady se liší země od země také techniky praní špinavých peněz, proto je třeba pokračovat přistupovat k tomu také individuálně země, které perou nejvíc špinavých peněz, toho mají také největší užitek. Vždyť banky mají obrovský užitek z praní špinavých peněz. A v tomto ohledu potřebujeme společnou dohodu, že eh, hrozba eh, špinavých praní špinavých peněz je příliš velká pro všechny, protože všechny může postihnout negativním způsobem. Ale zatím se jedná tak, no to jsou oni, to nejsme my. To znamená, že tady má Evropa skutečně problém v tom, aby nalezla eh, jednotný postup. Ale ty země, které mají největší užitek, by taky měly subvencovat země, které musí teprve budovat struktury, aby tento fenomen potírali. Jak mohou eh, východoevropské státy potírat eh, praní špinavých peněz, zatímco západoevropské státy z toho mají užitek? Je třeba vytvořit postupně systém pro postupu proti praní špinavých eh, peněz na jednotné úrovni. Ano. Rumunsko je z našich nejoblíbenějších zemí, kde jsme velice intenzivně strávili i několik dovolených a studovali jsme tento fenomén. A Fabio De Masi? Děkuji mnohokrát za vaši nesmírně zajímavou prezentaci. Já jsem rád, že se napsalo tolik doktorských prací na toto téma. Dva aspekty, které mě zarazily. Fenomén, kterému se říká offshoreová centra, která nejsou eh, obvykle transparentní a my neznáme ani eh, podíly, které vlastně v nich jsou. Mm, to je velký problém. Eh, abychom mohli dělat patřičnou politiku, potřebuje větší informace a jak relevantní je v tom, jak se zapojená Evropa. Máme tady eh, řadu pokrytectví, to se projevilo v tom skandálu kolem pana Malíks. A co se týče drog, podívejme se na Nizozemsko, kolik eh, také způsobili ne systémy mikro, pladeb, ale velice často prostě v těch velikých bankách, kde, doch, kde se využívají tyto peníze také na podporu terorismu vidíme, že oficiální bankovní systém je pod, ne, že by přímo podporoval, ale přesně docházelo k podpoře teroristických aktivit. Když se podíváme na ty nejlépe kvalifikované e FIU v Itálii, které mají největší personál, Německo ne, nejmenší, Německo by spíše řeklo, že jejich produktivita je vysoká, e, i když mají málo zaměstnanců, ale co mi říkají státní zástupci v Německu je, že eh, predikotofens je stále velkým problémem, protože je třeba dokázat mm, ta, to důkazní břemeno. Mm, mm, protože potřebujete celou skupinu lidí, nebo musíte vlastně stíhat skupinu lidí, ale když nemáte dostatek důkazů, eh, tak státní zástupci jaksi nemají velkou možnost se stíhat. Eh, situace se už trochu zlepšila v Německu v tomto ohledu, ale eh, nepochopil jsem tak zcela, hm, protože já stále ještě mám tuto anekdotickou evidenci o tom, že oni čelí velkým problémem, aby stíhali daňové ehm, zločiny, zejména když k něm dochází na zahraničním území a kde tedy jsou do toho zapojeny jiné orgány eh, prosazování práva. Co si vy o tom myslíme? Myslíte, pardon. A potom eh, nedávná směrnice proti praní špinavých peněz. Eh, Jest, jestli se tam zabudovat predikativ offense, anebo ne. Podívejme se, na ten případ eh, ve Švédsku. Viděla byste nějaké zlepšení, kdybychom vytvořili evropský standard? Anna se už zmínila o té díře, že můžete, že, že, že není možné identifikovat vlastně konečného příjemce. Máme určitý práh v některých případech, ale per definice už nebudete eh, dávat do rejstříku určitého majitele, takže nevystopujete konečného příjemce, když máte nějaký práh. Já bych jako byl pro ten nižší práh spíš, můžete mít rejstřík, já nevím, top desítky příjemců. Eh, a co si o tom myslíte, jaký na to máte názor vy? Za prvé, německá FIU má problém, že to byla policejní FIU a v Německu to znamená, že jakákoliv podezřelá transakce, jakákoliv žádost na FIU musí být šetřena. To znamená, když Německo dostane 10 tisíc podezřelých transakcí, zpráv o 10 tisících podezřelých transakcí, policie se musí zaobírat jimi všemi, což je velký rozdíl například k Nizozemsku, kde je třeba tisíc neobvyklých transakcí a ty můžete monitorovat, ale pro Němce ta, ten nízký objem eh, zpracování zpráv souvisí s tím, že policie je příliš zatížená, protože se musí zaobírat každým případem. Proto si myslím, má Německo tento strašlivý problém, Nejprve je kritizují, že FIU um, podává málo zpráv. Příští rok vydali více zpráv, ale pak zase dostali interní obvinění, že se zvýšilo praní špinavých peněz. Co se děje v této zemi, ať to byl nízký nebo vyšší objem, pořád to nebylo dobře a to je důvod, proč teď Německo z FIU dělá administrativní jednotku, aby se zbavila toho velice přísného právního systému a proto je tak těžké stíhat praní špinavých peněz, ale i pro Německo bylo velmi obtížné vyměňovat info armace, protože jak chcete mít mezinárodní spolupráci, když chcete identifikovat dalšího, který pere špinavé peníze, my už máme 1500 vlastních případů ve vlastní zemi. A proto to přestěhování FIU eh, jaksi pod tu administrativní část bylo tak důležité, ale pravdou je, že je strašně důležité legálně stíhat případy praní špinavých peněz v jiných zemích. Já si myslím, že by bylo dobré, kdyby byl identifikován nějaký práh, kde by se řeklo na no, cel, třeba co já vím, 100 tisíc euro daňový únik. To určitě by se netýkalo nějaké babičky nebo studenta. Nějaká částka, která už nebude přijatelná, protože nebyla nahlášena daňovému úřadu. Dobře, někdo může říct, že 100 tisíc eur pro chudou zemi je něco jiného než 100 tisíc pro bohatou zemi, ale tady by se skutečně mělo pomýšlet na to stanovení toho Prahu a to by pomohlo daleko více eh, než to, co se děje teď v daňových únicích. Co se týče toho Prahu pro eh, manažery, no to nevím, to já se musím podívat na to, jaký dopad by to mělo. Děkuji abych také rád vám položil pár otázek. Děkuji za vaši prezentaci. Když se podíváme na hodnocení, hodnocení směrnice praní, proti praní špinavých peněz, řekla jste, že tady není politický odpor ze strany členských států, ale že tady je celá řada negativ, která jste, které jste identifikovala. Kdo je odpovědný za tyto potíže? Kdo má? Je to politická odpovědnost, administrativní odpovědnost, která nebyla splněna. Eh, jak naplníme ty mezery? Dobře, je fajn, že tady není politický odpor ze strany členských států, to je dobrá zpráva, když vlády všech států chtějí dělat tuto práci, ale kde um, se nám nedaří plnit tuto povinnost? A za druhé, velice stručně, taky jste hovořila o transparentnosti, o přístupu k rejstříkům automatická výměna informací, ale víme, Měli jsme tady taky slyšení v našem výboru, kde, kde bylo řečeno, ano, dochází k výměně informací z různých systémů, ale to vyvíjejí, ehm, vyvíjí OECD ale OECD je politická organizace a oni se musí vždycky dohodnout na kompromisech podle vašeho názoru, co by bylo nejefektivnější, aby došlo k lepší výměně informací a kolik toho může udělat Evropská unie samotná a kolik OECD, tam jsou, ano, tam jsou tedy rozvinuté země, ale jak vůbec globálně přistupovat k řešení této záležitosti? Děkuji. Prvé. Chci říci, že tam nebyl žádný odpor ty určité směrnice, neboť v podstatě FADF tyto věci již implementoval, což neznamená, že nebyla politický eh, jaksi akci, aktivity proti eh, praní špinavých peněz. Ano, je tam mnoho hráčů, které mají různé zájmy. Ten odpor spočívá v té pomalosti. Banky nepodávají zprávy vlády, to také neberou dostatečně vážně. Snaží se pouze vyhnout sankcím od FADF a nedělají nedělá, je vidět, že to nedělají jako nějakou činnost, kterou si vzali plně za vlastní. Proto je třeba zemím a veškerým aktérům jasně vysvětlit, že v konečném dopadu má na, to má velice negativní dopad na celé naše politické, hospodářské a sociální systémy. Eh, panamské dokumenty tady velice napomohly, když ukázali, jak skorumpovaná je elita mnoha zemí. V takovém okamžiku si začnou občané dělat starosti a mají pro tuto záležitost větší pochopení než dříve. Lépe chápají, o co vlastně jde. Kdo má vytvořit takovýto nástroj transparentnosti. Myslím si, že Evropská unie měla by být velmi aktivní sama se vytvořit takovýto systém. Měli bychom mít také vlastní systémy informační, abychom byli na úrovni stejné, jako je OECD. V opačném případě nám vlastně dostaneme z nějšku něco, co se pro nás nehodí. V Hágu, v Nizozemsku, existuje již velice dobrá technická síť, která by mohla jistě také pracovat na tom, jak upravit výměnu informací. Takže já na vašem místě bych se obrátila na tuto síť. Děkuji Aně Gomeš. A tady Ana Gomeš a pak ještě dvě otázky, pak už budeme muset končit. Ana, ještě dvě otázky. Včera jsme vyslechli paní Brooke Harrington, hovořila o izraelské vládě, šlo jí o to, aby banky plnily hovořila také o bílém seznamu pro podporu dodržování compliance. Ptám se, jaký typ seznamu by to měl být, co by tam mělo být přesně uvedeno. A dále v souvislosti se směrnicí proti praní špinavých peněz. Ten seznam těch eh, PEPS, těch eh, poradních jednotek, to je něco, co známe od Down Jones, může to být také velice špatné, někdy je to úplně, někdy to není v pořádku, jména jsou napsaná špatně. Hovořili jsme o tom také s komisí. Komise. A členské státy by si spíše přál nějaký oficiální seznam PEP, který by byl pravidelně aktualizován. Komise řekla, že, by to je, že je to naprosto proveditelné, že to vůbec není komplikované. Některé členské státy jsou ovšem proti. Myslíte si skutečně, že toto by byl jakýsi prvek, který by zlepšil compliance právě v souvislosti s PEPS? Děkuji. Ke druhé otázce. Seznam PEPS by jistě pomohl, pokud bychom se dohodli na tom, že tyto politically exposed persons aby byly jasně definovány. Pokud se tomu členské státy budou věnovat, ano, až budeme mít seznam, pak si můžeme zvážit, zda se toho zúčastníme či ne. Takovýto seznam by byl jistě dobrý první krok. Členské státy, které již jsou ochotny něco takového udělat, by mohly s touto prací začít. Já jsem pro takovýto typ seznamu, neboť si myslím, že jasně vidíme, že jsme nepostupovali dobře. Potřebujeme skutečnou compliance. A z psychologie víme, že lidé i země mnohem lépe reagují na pozitivní podněty než na negativní podněty. Pokud bychom měli takovýto seznam a ukázali na dobré příklady, na to, co dobrého a úspěšného se už odělalo v oblasti praní, boji proti praní špinavých peněz a daňovým únikům, to by bylo jistě mnohem lepší než neustále připomínání toho, co se dělá špatně. Podívejme se na zprávy na média. Každý den přinášejí informace o katastrofách, obklopují nás samé negativní věci, potřebujeme nějaké pozitivní zprávy pozitivní podněty. A já si tedy myslím, že pokud bychom dokázali zlepšit naše společnosti, naší demokracii tím, že by bylo méně praní špinavých peněz, tak by to bylo nápomocné i z psychologického hlediska. předseda, děkuji. Má ještě někdo nějaký dotaz? Dva? Komise z personálu, prosím, vy jako první. Děkuji, děkuji za velice zajímavou prezentaci. Mám asi dvě otázky. Ta první se týká typologie, FIUs, hovořili jste o těch různých systémech, eh, udržitelnými styly, o těch stylech různých zemí. Mohla byste detailněji zmínit, zda jste při vašem setření také narazila na nějaké dobré praktiky, na nějaký systém, který je třeba lepší než ostatní, anebo bychom se měli potvořit, pokusit vytvořit nějaký hybridní systém a vybrat si to nejlepší ze stávajících různých systémů. Dále, uvedla jste, že je důležité, abychom měli pozitivní přístup, pozitivní podněty. Ve slyšení výboru pana před několika týdny jsme slyšeli, že mnoho vyšetřovatelů na základě nových principů šetří pouze, že jsou povinni dodržovat zákon, ne z toho přání, že by oni skutečně chtěli něco dělat proti praní špinavých peněz. Máte nějaký pozitivní podnět, impuls, jak tedy více namotivovat samotné vyšetřovatele, aby si tu věc vzali za svou? Děkuji. Jsem zde po vaší levici. Eh, práci pana Königshofera, kterou jste představila. Tři a půl tisíce transakcí v hodnotě 56 miliard. To je 50 milionů na transakci, pokud jsem si to vypočítala správně. Pochopil jsem to takto správně. Mně to číslo připadá velice vysoké. Ano, a ještě poslední otázka, prosím. Dobré odpoledne. Já... Mohla byste ještě něco uvést v případu Dánska? Zdá se mi to zvláštní, že oni skutečně i hned implementovali odpovídající právní předpisy, jak to tam tedy fungovalo. Ano, co můžeme udělat pro to, abychom aby, aby tedy ti vyšetřovatelé si tu věc vzali za svou. Nejdříve bychom mohli zdůraznit na banky, notáře či makléře, kteří postupovali správným způsobem, například napsat o nich v novinách a popsat, jak skvělý čin učinili. E, nějaký seznam, nebo že by byla udělována nějaká medaile podle země, podle té důležitosti. Bylo by skutečně hodné takto ukazovat na pozitivní příklady dodržování těch pravidel. Abychom ostatním tímto způsobem připomenuli, jak pozitivní věc to je. Co se týče práce pana doktora, ano, já Máte pravdu, pravděpodobně je to těch 15 milionů, jak jste uváděl vy, byly to skutečně velké transakce v Nizozemsku, ale přesně to nevím, ale mohu si tyto údaje vyžádat. Pan e, doktor Čeče ty údaje má, takže já tu s vaším dovolením tuto otázku předám dále. E, on je jistě jedna z osob, která má nejlepší znalosti o offshoreových centrech. Ze všech, se kterými, se, se kterými jsem se setkala. Není k případu Dánska. Jak to tedy vypadá? Jak vypadá jejich stůn, oni obrátili důkazní břemeno. Oni eh, začnou vyšetřovat proti někomu kvůli praní špinavých peněz a ta osoba sama je povinna dokázat, že ty peníze pochází z legálních zdrojů, takže to není státní zástupce, ale ten obviněný, což je naprostá změna paradigmatu, obrácení eh, důkazního břemene. V této zemi je to možné. V jiných zemích ani nám nevěřili, že něco takového možného, ale dánové to skutečně takto zrealizovali. Ještě poznámka na závěr. Já bych chtěl velice poděkovat paní profesorce za její dnešní prezentaci. Myslím si, že v ní bylo mnoho podnětů k zamyšlení, máme mnoho informací, které můžeme dále zpracovávat. Náš výbor zůstane jistě s vámi v kontaktu. A vše, co jste nám dnes poskytla, bylo pro nás nesmírně užitečné. Děkuji vám mnohokrát, že jste zavítala mezi nás. Myslím si, že náš seminář byl velice užitečný a mnohokrát za něj děkuji.